Good afternoon, everybody. I think we'll make a start, um, even though we have a very... Dobré odpoledne. Vypadá to, že máme velice uh, vybranou společnost zde, ale uh, navíc máme uh, to potěšení, že máme velice obrovskou místnost, uh, takže se to vidíme na její konec, ale děkuji vám, že jste přišli. A já bych rád uh, formálně ještě předtím, než ujízdám um, komisařku uh, místo předsedkyní komise Ringovou, Fera eh, přijal eh, pořad jednání dnešního. A chtěl bych eh, vám všem připomenout, že zasedání se přenáší po internetu, takže vítáme všechny diváky na internetu. A zápis z lednových schůzí máte ve složkách a máme běžný postup, to znamená, že budou schválené, pokud ne podáte připomínky do konce schůze. A teď eh, k tomu, co bude vyvrcholením dnešního odpoledne a sice vzhled přivítáme komisařku Vivian Redingovou, která, jak víte, odpovídá za spravedlnost základní práva a občanství a je to člověk, se kterým blízce spolupracujeme v našem výboru od mého nástupu do předsednictví a také jsme s ní spolupracovali v její předchozí eh, roli, když měla na starost informační společnost a média. Já myslím, že všichni ji velice dobře známe, ale je to člověk, který nesmírně rád jedná s parlamentem. Velice užitečně jsme zmínili neformální oběd minulý týden s koordinátory politických frakcí, což bylo velice užitečné, když se bavíme o budoucích strategiích a o tom jistě dneska uslyšíte více. Já tedy vyzvu paní Redingovou, aby nám představila svůj budoucí pracovní program a to je tedy pro strukturovaný dialog, který máme s komisí. Hmm mimo tedy ty eh, neformální věci, nicméně toto je zcela veřejně formální. A eh, budeme se těšit na projekty, zejména pokud jde o přeskum spotřebitelského práva, eh, do kterých se paní Redingová pustí, protože jako výbor chceme některé ty věci sledovat sami spolu s komisí. od eh, dnešní doby až do eh, konce volebního období v roce 2014 eh, se chceme zaměřit na některé oblasti, takže to je opravdu středobodem našeho zájmu. Aniž bych dělal další okolky, dám slovo Jan Redingové a potom eh, vám eh, dám eh, prostor k dotazům. Už se do něj přihlásila paní Galer a samozřejmě všichni ostatní mohou také. A Vivian Ringová dostává slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci, děkuji vám za pozvání na dnešní akci. Hned se pustím do věcí, kterým eh, přikládá váš výbor velkou důležitost. Ochrana spotřebitelů a legislativa o ochraně spotřebitelů. V květnu minulého roku, jak víte, komise přijala ambiciozní akční plán pro eh, spotřebitelskou politiku do roku 2020. Jedná se o spotřebitelskou agendu. Tím se reagovalo eh, na výbo- výzvy, z zprávy eh, Trianta Filidesovi z roku 2011. A ta byla důležitým eh, podkladem pro naši práci. Jak chceme pokračovat? Chceme umožnit spotřebitelům eh, činit informovaná rozhodnutí, která budou odměňovat konkurenceschopnost a, nebo konkurenci a zajistí také e, dostatečný růst. Zaměření se na spotřebitelskou agendu také e, znamená zlepšit e, spotřebitelská práva, protože pouze pokud spotřebitelé budou schopni vymáhat svá práva po celé Evropské unii a pouze pokud, když důvěryhodní obchodníci Eh, budou eh, moci čekat tresty pro nepostivé konkurenty, eh, můžeme, může svoboda pohybu v Evropské unii se zvýšit. A to zejména platí pro digitální revoluci, která umožňuje nebo usnadňuje prodej a nákup, ale také to umožňuje v provádění nekalých praktik prodejci. Proto se těším na spotřebitelský eh, summit nadcházející 18. a 19. Eh, března, kde budeme mít možnost si eh, probrat spotřebitelské právo a jak se tedy na toto dívá. Směrnice o právech spotřebitelů. Tam probíhá implementace. A to je velice důležité, protože tato směrnice dá spotřebitelům více práv harmonizována lhuta pravrácení zboží 14 dnů eh, za eh, zákaz předem zaškrtnutých eh, kolonek a příplatků za kreditní karty. To jsou věci, které jsou jedny z mnoha důležitých pro spotřebitele. Musíme dohlednout na to, aby transpozice těchto pravidel probíhala náležitým způsobem a poskytneme, až to bude nezbytné, eh, obecné pokyny eh, pro členské státy a nejenom eh, nebo zejména prostřednictvím transpozičních seminářů. Je také důležité, aby spotřebitelé si byli vědomi svých práv, protože pokud je nebudou znát, tak ta práva jim k ničemu nebudou. A proto na konci Evropského roku občanů a mě překvapuje velice, že v, ob, že v ob, dialogu občanů není žádná otázka občan, o, o těchto právech. Takže my budeme udělat takovou informační kampaň, abychom rozšířili poznám, tedy znalost, povědomí o právech spotřebitelů po EU. Tím chceme zajistit, aby podniky i spotřebitelské organizace byly eh, plně také zapojeny do této kampaně a bychom dosáhli co největšího pokrytí k digitální agendě. Asi víte, že spotřebitelská agenda obsahovala některé kroky, jejichž cílem bylo eh, snížit eh, Eh, škody spotřebitelů a jejich, zvýšit jejich důvěru do digitálních produktů prodávaných online nebo přes mobilní zařízení. Stávající eh, ustanovení spotřebitelského práva eh, poskytuje ochranu pro spotřebitele, kteří zakoupili digitální produkty. Ovšem otázkou je, jak účinně toto lze uplatňovat a vynucovat. Takže plánujeme na sledující. Musíme vydávat obecné zásady k informačním požadavkům pro eh, orgány, které vymáhají předpisy. Chceme eh, vydávat vzory pro eh, prezentaci hlavních informací a také zajišťovat funkčnost dostávajících cest, jako je síť CPC. A tím se dostávám k věci, která je pro vás velice důležitá, a sice jednotný digitální trh. Na trhu jsou dva klíčové návrhy. Prvním je společný evropský eh, prodejní, nebo společné evropské prodejní právo, právo prodeje. Já si myslím, že to je velice důležité. Většina z vás ví, že když spotřebitelé a občané si eh, v dobách krize utahují opasky a hledají různé úspory na jedné straně a, na to, a to, jak vydělat na straně druhé, více, je třeba posílit eh, ochranu spotřebitelů ve srovnání se stávajícím stavem a eh, zajít dále než většina z národních zákonů. Nicméně to minimum bude eh, právě dnešní aky. To bude ten minimální práh, nicméně eh, půjdeme dále. Vytvoří se tím eh, konkrétní příležitosti pro digitální jednotný trh, který je, jak víme, klíčovým hnacím prvkem rozvoje Eh, bude se tím vytvářet eh, důvěra v jednotný trh tak, aby spotřebitelé a malé a střední podniky si navzájem eh, mohli lépe důvěřovat včetně, při nákupu a prodeji produktů, zejména těch na cloudu. Já jsem s velkou radostí s vaším výborem minulý rok začal zkoumat návrhy těchto předpisů a těším se s na skutečný pokrok ve vyjednávání do konce tohoto roku a jsem připravená usnadnit parlamentu a radě e, práci tak, aby Evropská unie opravdu se dobrala výsledku. Vím, že jak parlament, e, v něm zejména IMCO, že tedy e, parlament chce zajistit, aby v závěrečném textu byly co nejlépe vyváženy příležitosti pro podniky a na druhou stranu pro eh, spotřebitele a já také chci zachovat vysokou úroveň ochrany spotřebitelů v těchto vyjednávání, tak aby ty nové předpisy mohly být atraktivním eh, řešením pro podniky, aby si eh, rády volili. To je jedna z příležitostí, které můžeme spotřebitelům i podnikům nabízet. A když hovoříme o digitální oblasti a o digitálním jednotném trhu, tak samozřejmě nová pravidla o ochraně údajů jsou nesmírně důležitá, protože se jimi dosahuje přesně toho, co, o co jde i vám tady na tomto výboru. Vytváří se zde vnitřní trh, vytváří se skutečný reálný digitální trh a také chrání občany, spotřebitele. Máme zde dobrý pokrok eh, v této věci, ve které jsme eh, spolu zákonodárci. Těšíme se na debatu s Evropským parlamentem a velice věříme i v irské předsednictví, které chce eh, v vyjednávání pokračovat tak, aby ke konci tohoto předsednictví na Radě eh, pro spravedlnost v červnu mohly být schváleny obecné zásady. Jsme velice rádi, že jsou tady první známky eh, koncenzu, pokud jde o architekturu reformy. Myslím si, že to jde správnou cestou. Tato reforma je eh, také, myslím, důležitá, pokud z ní výjdou všechny strany vítězně. Na jednu stranu odbourání administrativy a otevření trhu pro podniky, místo toho, aby jsme tady měli 27 eh, protichudných pravidel a 27 eh, povolení, tak jsme jeden kontinent budeme mít jedno pravidlo a, a jedno schválení, jedno povolení. A na druhou stranu se zde budou vymáhat eh, práva, která jsou zakotvená ve smlouvách a v chartě základních práv našich občanů, pokud jde o ochranu jejich osobních údajů. Takže tohle je věc, která, ve které se nám dobře daří a já jsem ráda, že všichni a vděčná všem těm, kteří se snaží eh, ty nalézt eh, kompromis všestranně uspokojující. Potom pokud jde o eh, cestovní zájezdy. Komise se snaží reflektovat probíhající společenské změny. Když eh, došlo ke vzniku eh, zájezdů, tak eh, lidé si tehdy prostě došli do agentury a koupili si zájezd. Nyní jdou online a vytvoří, sestaví si ten zájezd jednotlivých prvků. A stále větší počet cestovatelů už není, na něj se nevztahuje stávající směrnice o zájezdech. Já jsem se nedávno setkala s eh, představiteli eh, tohoto odvětví a probírali jsme eh, v revizi legislativy o zájezdech. Také naslouchám spotřebitelským organizacím. Existují tři možnosti v zásadě. Za prvé zmodernizovat stávající předpis, za druhé nechat ho tak tak, jak je. A za třetí, úplně ho zrušit. Sleduji uh, uh, ta probíhající připomínková řízení, analyzuji jejich výsledky a v červenci bude se komise muset rozhodnout, takže je velice vhodné eh, se teď s vámi setkat, tak abyste do toho také mohli promluvit u vás na výboru. Já jsem se zatím nerozmyslela, abych vám řekla pořád, naslouchám. Nicméně velice rychle musím přijít s nějakým návrhem tak, aby eh, vy jste eh, ještě z ní mohl vycházet, než se eh, dostaneme na jaro 2014. Potom směrnice o nekalých obchodních praktikách. Jak už ve spotřebitelské agendě bylo oznámeno, komise v březnu tohoto roku vydá sdělení a zprávu, kde se poprvé bude posuzovat uplatňování této směrnice a také eh, tam bude eh, přehled eh, její implementace. Zase zpráva se bude týkat konkrétních otázek, jako je Eh, uplatňování této směrnice v eh, finančních službách, v nemovitostech a, mm, ne, a při propagaci prodeje. První eh, léta zkušeností s uplatňováním směrnice o nekalých obchodních praktikách může, které ukazují, že mm, směrnice může být přínosná pro spotřebitele a tímto způsobem eh, posílit jejich ochranu ve členských státech a zároveň může chránit podniky před, eh, spotřeby, před eh, konkurenty, kteří nehrají podle pravidel. Nicméně je třeba dále se snažit, aby směrnice opravdu hmm, přinášela výhody vnitřního trhu a jako vždycky je to otázka správného vynucování. Potom eh, klamavá a reklama nebo směrnice o klamavé reklamě a srovnávací reklamě nejenom spotřebitele, ale i podniky potřebují ochranu před eh, klamovými eh, tržními praktikami. A tady hovořím zejména o malých a středních podnicích, které se stávají obětmi takovýchto praktik, zejména když jsou součástí eh, přeshraničních transakcí. Takže tady to eh, je určitý rámec pro ochranu, nicméně jsou tady určité náznaky, že je třeba modernizovat. Komise vydala sdělení a já chci v roce 2013 dosáhnout určitého pokroku a dosáhnout dvou priorit. Za prvé, aby eh, pravidla eh, zakazovala určité postupy, byla eh, lépe přizpůsobená dnešní realitě a za druhé posílit postup proti klamavým tržním praktikám plošně. A myslím si, že tohle může velice prospět tato stávající reforma. Další záležitost, o které vím, že je rovněž na vašem programu práce, protože vím, že pracujete na návrhu stanoviska ohledně právní pomoci v přeshraničních případech, i když zatím toto nebylo ještě rozhodnuto, celá tato záležitost, myslím si, že je dobré a důležité, abych se o tom zmínila. To znamená, že je to směrnice z roku 2003, která je základem, která byla klíčovým nástrojem, který umožňuje evropským občanům aktivně přistupovat k právní službě v jiném členském státě. Díky tomu, že jsme identifikovali ty hlavní překážky, nedostatky při aplikaci této směrnice na základě zjištění Evropské komise a naší zprávy, ve které jsme to zdůraznili. Děkuji vám rovněž za návrhy, které jste adresovali Evropské komisi členským státům. Vím, že v této oblasti ano, skutečně neustále se jedná o nedostatek povědomí mezi našimi občany o tom, že mají vůbec práva v této oblasti. A to je důvod, proč se vracím k tomu, o čem už jsem se zmínila. Ano, potřebujeme provést informační kampaň to znamená i další vzdělávání našich právníků. To považuji za další důležitý prvek. Občas je dobré, když nejenom hovoříme o spotřebitelských právech, ale zároveň o spravedlnosti, o tom, jak přeškolit, jak dále vzdělávat naše právníky v této oblasti ohledně těchto programů, dále podporovat Eh, alternativní řešení sporů. To je podle mého názoru nesmírně důležité eh, v ve vztazích mezi spotřebiteli, podnika, podniky a tak dále. Často se nemusíte obrátit na soud v těchto problematických záležitostech. Ovšem naši občany musí nejprve dospět k přesvědčení o tom, že ADR a ODR, e to znamená tyto alternativní možnosti, jsou spolehlivými možnostmi řešení sporů. To znamená, že skutečně potřebujeme zvýšit povědomí, informovanost našich občanů. A nyní máme k dispozici legislativu, která se začíná nyní aplikovat dělat v členských státech, čili ta informační kampaň, o které jsem hovořila, by měla zahrnout veškeré tyto prvky, tak aby to pokrylo ještě víc než to, co obvykle čím se zabývá váš výbor. Prostě všechny ty prostředky propojit to, tak aby naši občané byli informováni o všech těchto prostředcích, protože často naši občané nevidí, který výbor se zabývá, je problémy, prostě oni um, především požadují to, aby tyto problémy byly vyřešeny. Good. Well, thank you very much. Děkujeme, říká pan předseda. Já jsem si zapsal celou stránku zajímavých věcí, poznamenal, doufám, že budeme schopni o některých si ještě promluvit. Nejprve bych rád poděkoval že jste se zmínila o záležitosti informovanosti našich spotřebitelů. My jsme o tom hovořili, ano, to znamená našich občanů, nejenom spotřebitelů, i malé podniky často vůbec nevědí, jaká mají práva různých nástrojů evropských a tak dále. My jsme o tom hovořili především v některých oblastech, které se dotýkají naší práce, našich konkrétních projektů, DG Markt, eh, hovoříme vytvořil takovou příručku o právech občanů na interním vnitřním trhu. To je věc, kterou bychom měli nadále podporovat, prosazovat, webové nástroje a tak dále. My za to vedeme kampaň, podporujeme to, určitě se budeme snažit o nějakou iniciativu, o nějakou konkrétní politickou iniciativu v této oblasti. Toto je věc, která nám velice leží na srdci. A nyní naši členové našeho výboru. Myslím, že máte čas do 16.00, pokud vím. Vždycky položíme tři dotazy v každé části, pokud byste mohli velice stručně, tak aby probíhal i dialog. Paní Galo, paní Sehnalová, paní Rapty, to bude první kolo. Potom to bude pan Majer, paní Šaldemose, paní Weiler ještě někdo, kdo by se chtěl zapsat? Pan Rošfor, pan Šváb možná? Prostě nakonec vás určitě ještě vyzveme, pokud by tam byly věci, které zatím nebyly pokryty. Vy jste zpravodajem pro oblast, pro tuto problematiku, pro nás spotřebitele, takže určitě se na vás obrátíme. Čili to jsou tři první kola těchto otázek, které máme zatím. K dispozici začínáme paní Galo. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala paní komisářce za veškerá vysvětlení a zároveň bych ráda poděkovala za to, že jste se zmínila o tom, že pro rozvoj vnitřního trhu, digitálního trhu je zásadní, aby naši občané naši spotřebitelé, tak jak jim dneska říkáme samozřejmě, aby důvě, a měli důvěru ve všechny tyto transakce a zároveň ve všechny zúčastněné strany, aktéry. Otázka, kterou bych ráda položila, samozřejmě já jsem zpravodajkou ve výboru jury řízení, které se týká ochrany osobních údajů, ale zároveň prosím, abyste mě omluvila. Já jsem francouzská a jistě pochopíte, když to vysvětlím, proč tomu proč o tom hovořím? Někde to bylo v 28. Mm, února v pařížském regionu probíhal takový seminář naší vlády, socialistické vlády ohledně digitální agendy. A taková ta cestovní mapa, kterou připravili poté, jako výsledek tohoto semináře, předpokládá to, že bychom se měli opětovně zabývat otázkou ochrany našich občanů pokud jde o jejich osobní údaje, tak abychom posílili práva našich občanů, posílili ochranu eh, nezletilých, ehm, to znamená, tak aby to bylo v souladu s nařízením. Dále to jsou různé policejní mise, které by mohly umožnit eh, aktualizaci všeho toho, co se, s čím se počítá v rámci této směrnice. A zároveň jste byly určité obavy, které byly explicitně vyjádřeny. Já si myslím, že dokonce i vaše jméno, paní komisařko, tam bylo zmíněno. To znamená, že tam byly určité obavy o tom, ohledně toho, že byste byla určitá, určité nařízení evropské, které by harmonizovalo na té nejnižší úrovni sankce. Sankce, které, což by znížilo možnosti národních orgánů. To znamená, tato určitá obava, která zde byla zmíněna před několika dny francouzskou vládou a to vyvolalo i moje obavy. Proto bych se ráda zeptala na váš názor, paní komisařko, protože myslím si, že každý členský stát by měl mít určité své vlastní možnosti, určité manevrovací pole i pokud chceme realizovat cokoliv na evropské úrovni. Děkuji, děkuji předem za váš názor. Děkujeme, říká pan předseda, za tento nesmírně zajímavý pohled i na to, co probíhá na národní úrovni. Francouzská vláda jistě není jediná, která vede taková, takové národní jednání. A nyní paní Sehnalová. Mr. Chairman, and uh, thank you, Madam Děkuji, pane předsedo. Děkuji za úvodní slova paní komisarce. Budu hovořit anglicky, protože zastupuji Evelyn Gebhardt, která je naší koordinátorkou, která zde není přítomná. Já jsem rovněž spolu s pravodajkou ohledně společného práva prodeje. SAD, skupina, jak víte, prosazuje spotřebitelská práva mnoho let, mm, přispívá k dobrému fungování vnitřního trhu a snažili jsme se vždycky o to, aby evropský občan byl v centru naší politické práce. Ovšem návrhy, pokud jde o toto společné právo evropské právo nesplňuje veškerá očekávání. Je zde mnoho kritiky vůči, evropské, vůči návrhu Evropské komise. Je tam mnoho obav, eh, které jsou odůvodněny a zároveň je to zakotveno v takzvaném helščeku, to znamená analýzy dopadu Evropské komise, kterou by měl, která bude prováděna po té, co provede takový, takovou kontrolu Evropský parlament. Několik kritických bodů. Jednak jsou to transakční náklady, výpočet, to je na straně 12 a 3 2013. Výpočet těchto nákladů je založen pouze na nereprezentativních, na, dvě, na dvou nereprezentativních eh, průzkumech, byly to B tu C návrhy, nejsou tam zahrnuty transakční náklady a právě proto byly do toho zapojeny pouze, pouze polovina podniků a proto si myslím, že to není dostatečné. Byly tam odhady na základě pouze neskutečných nákladů, ale obchodníků. Eh, pokud jde o přeshraniční obchodování společnosti, je zde veliká divergence, především pro malé a středně velké podniky jsou tam přehnané eh, odhady. Evropská komise očekává, že dojde k zvýšení konkurence mezi obchodníky a zároveň si myslí, že dojde ke snížení nákladů na spotřebitelo 0,4-0,07 To vidíme na straně 107 analýzy dopadu. Druhá věc Komise využívala několik předpokladů, které jsou nedostatečné. Myslí si, že toto společné právo zvýší um, základu základnou spotřebitelů, právě protože to bude považováno za kvalitativní známku, to je podle mě spekulativní názor. Toto jsou skutečně neuspokojivé statistické uh, údaje, které jste využívali v rámci tohoto návrhu. A proto dvě následující otázky. Jak bude komise reagovat na tento health check a výsledky, se kterými eh, eh, přišel Evropský parlament a zda to bude mít nějaký dopad na další práci Evropského, Evropské komise v oblasti společného práva prodeje. Děkuji, říká pan předseda. Toto jsme si rovněž poznamenali a v rámci tohoto kola. Jistě pan kolega bude hovořit o společném evropském právu prodeje, proto se tomu bude věnovat v, té, v tom dalším kole a nyní poslední řečníkem paní Rapty. Děkuji za slovo, pane předseda. Vážená místo předsedkyně Evropské komise, milá paní Redingová, děkuji. Děkuji, paní Redingová, za to, že jste se mezi nás přišla podívat dneska odpoledne. Podro, opravdu pozorně jsme poslouchali vaše veškeré informace. A já skutečně na základě toho doufám, že budete schopna dostat všem těm výzvám, tak abychom zlepšili situaci našich spotřebitelů. Většinou, když nás navštívíte, mě napadají dvě záležitosti. Jednak je to směrnice o roamingu a zároveň ten boj, který jste prošla a i procházíte, pokud jde o eh, genderovou rovnost. Hm, za několik dní nás čeká svátek Mezinárodního dne žen a já doufám, že budeme schopni dostat všem těm výzvám, kterým v současné době čelíme v této oblasti. Na dalším plenárním zasedání Evropského parlamentu budeme hlasovat eh, o záležitosti mechanismu alternativního řešení sporu. Vy jste se o tom zmínila. Zmínila jste se v původním slovu o tom, jak se Mm, zvyšuje důležitost této oblasti a my rovněž doufáme, že to zlepší život a řešení problému našich spotřebitelů. Ovšem je zde ještě neustále mnoho případů, ve kterých nebudeme schopni řešit problémy našich občanů prostřednictvím tohoto alternativního řešení sporu, Kolektivní záležitosti kolekt, kolektivních um, um, stížností um, před několika týdny Evropská komise zahájila proces, konsultační proces, který měl za následek 18 tisíc reakcí. Na základě toho by měla Evropská komise připravit zprávu. A mezi těmito 18 tisíci reakcemi byl požadavek legislativních opatření ze strany komise a o to žádal i Evropský parlament. My jsme schválili rezoluci 2. února loňského roku. Na tyto legislativní návrhy v oblasti kolektivních žalob Neustále čekáme, ovšem k ničemu zatím, pokud by jim nedošlo, proto bych se ráda zeptala, co se děje na tomto poli. Toto je oblast nesmírně důležitá pro naše spotřebitele. Je zde mnoho problémů, otázek s tím spojených, cestování, přeshraniční záležitosti, technologické věci. To vše, což by mohlo umožnit našim občanům dostat se například na internet eh, a tak dále. Kolektivní záležitost eh, v oblasti kolektivních sporů by mohla eh, zvýšit důvěru našich občanů, především pokud jde o přeshraniční obchodování. Proto bych vás ráda poprosila o váš názor na tuto problematiku. Vážená paní komisařko, chtěla byste se vyjádřit k těmto třem záležitostem a poté to bude další kolo otázek. Ty první otázky se týkaly ochrany údajů a reformy příslušné právní úpravy. Už ve svém úvodním slově jsem řekla, že e, tato otázka má dva důležité dopady a účinky. Jednak je to účinek obchodní, protože Tím, že už nebude 27 právních úprav, které mohou být navzájem rozporu, ale bude jediná právní úprava pro celý kontinent, to samotné znamená úsporu 2,3 miliardy eur pro podniky ročně. Takže je to skutečná příležitost pro trhy. Pokud se eh, tedy rozhodneme pro jednotná pravidla pro celý kontinent, mohli bychom si říci, že tedy vytvoříme také zastřešující regulační orgán. Já jsem se ale rozhodla, že eh, touto cestou se nevydáme, protože národní regulační orgány dobře znají eh, své příslušné trhy, znají ty tržní subjekty a znají také občany na tom příslušném území. A proto jsem se rozhodla, že raději bude existovat jednotná přepážka a národní regulační orgány budou mít tuto eh, pravomoc na svém území. Nicméně všichni vnitrostátní regulátoři budou používat stejná právní, eh, stejné právní předpisy, zároveň budou zcela nezávislé tyto orgány na podnicích a také na vládách. Samozřejmě tyto regulační orgány tak budou dostatečně vybaveny proto, aby mohly naplňovat svou povinnost. Znamená to, že se bude jednat o posílení národních regulačních orgánů. Samozřejmě nás eh, k tomu inspirovaly dobré příklady a právě orgán, francouzský orgán CNIL je jedním z takových dobrých příkladů. A není náhodou, že článek 20 respektive pracovní skupina podle článku 29, v níž zasedají zástupci všech národních regulačních orgánů, požádala právě KNIL o analýzu eh, eh, nedostatků, zjištěných nedostatků v podnikatelském světě. To znamená, že národní regulační orgány již nyní vlastně provádějí to, co je obsaženo v nařízení vůbec předtím, než to nařízení je zavedeno. Už teď vlastně používají ten systém jednotné přepážky. V poslední době jsme zaznamenali z hlediska práv občanů, ale také z hlediska zacházení s podniky, je to, že jednotlivé regulační orgány u určitého podniku, který eh, nejedná v souladu s vnitrostátními právními předpisy, eh, potom aplikují postihy. Některé vnitrostátní regulační orgány ale ani vůbec postihy aplikovat nemohou. A ten maximální postih je, myslím, ve výši 600 tisíc eur. To mohou uložit tři vnitrostátní regulační orgány ale pro některé z našich firm je to skutečně zanedbatelná částka. Není to příliš odstrašující a proto navrhuji, aby do budoucna všechny vnitrostátní regulační orgány mohly ukládat pokutu ve výši eh, až 2% celosvětového obratu dané firmy. To potom skutečně bude mít odstrašující účinek. K tomu je také třeba vybavit regulační orgány potřebnými nástroji, tak aby skutečně mohli jednat, anebo aby v ideálním případě nakonec jednat nemuseli. Protože když budou podniky vědět, jaká je cena, kterou zaplatí, když se nepodřídí pravidlům, pak si dvakrát rozmyslí, zda skutečně budou eh, protiprávně postupovat. Regulace je tedy obrovský možností jednotlivých regulačních orgánů při uplatňování společných evropských právních předpisů. Rozhodně se nemá jednat o snížení ochrany směrem dolů, ale naopak o zlepšení ochrany směrem nahoru, protože jsme vlastně vybrali to nejlepší existující schéma a ještě jsme ho posílili. To znamená, že mnoho regulačních orgánů, které dnes nemají takové pravomoci, budou mít své pravomoci eh, posíleny. To znamená, dostanou se na úroveň těch v současnosti nejefektivnějších evropských regulačních orgánů. Je možné, že eh, ty diskuse ve Francii eh, probíhaly v okamžiku, kdy ještě nebyl na stole legislativní návrh. Samozřejmě pak ne, nebylo známo tedy, co komise se chystá připravit. E, otázka společné evropské právní úpravy prodeje. Já znám stanovisko paní Gebhartové k této společné právní úpravě. To není žádná novinka. Ale novinkou je to, že parlament eh, vypracoval své vlastní posouzení dopadu eh, této mm, právní úpravy prodeje. A myslím si, že toto posouzení dopadu je velice zajímavé a důležité, protože co nám říká? Říká velice jasně, že to posouzení dopadu vypracované komisí, a teď cituji z posouzení dopadu vypracovaného parlamentem, je velmi eh, chválihodné. Jinými slovy, eh, možná tam jsou rozpory u některých eh, detailů, které samozřejmě určitě parlament zváží během vyjednávání, ale obecně řečeno Eh, lze říci, že to eh, posouzení dopadu vypracované komisí je eh, v posouzení dopadu vypracovaném parlamentem označené jako takový solidní základ. A já jsem byla velice potěšena, když jsem si toto přečetla, protože pokud by tomu tak nebylo, tak by to samozřejmě bylo dosti problematické. Vyvolalo by to problémy. Stále samozřejmě přetrvávají rozpory ohledně některých podrobností a proto to teď tedy mají e, v rukou zákonodárci, kteří se tím budou zabývat. E, myslím, že příslušným výborem je výbor Jury a je tedy na něm, aby se zabýval tímto návrhem, tím, jak ten návrh co nejlépe implementovat, tak, aby se zvýšila e, hospodářská soutěž, především pro malé a střední podniky, které zatím se neodvažují prodávat v zahraničí. Eh, neboť musí potom respektovat právní předpisy těch sousedních nebo jiných zemí. A poskytne to také volbu spotřebitelům, kteří dnes eh, ještě eh, nemají kdy možnost nakupovat mimo svůj domácí členský stát, protože ten daný výrobek pro danou zemi ze zahraničí vůbec není k dispozici. To znamená, že to bude výhodou jak pro um, malé a střední podniky, tak pro spotřebitele a já počítám s parlamentem a také s radou. Spolehám se na ně v tom, že eh, vyřeší problémy, které zatím přetrvávají s mým návrhem. Samozřejmě nemohu říci, že Eh, mám patent na rozum a ráda si vyslechnu názory jak eh, parlamentu, tak eh, Evropské rady. Tedy ne Evropské rady, ale rady. A abych to navázala rovnou na otázku, kterou tady položila paní Raptiová ohledně alternativního řešení sporů. ADR a ODR jsou zahrnuty v společné právní úpravě prodeje. To znamená, že je tady nejprve e, povinnost použít tyto metody předtím, než se obrátíte na vnitrostátní soud. Je to tedy zajímavý způsob, jak v praxi podporovat ADR a ODR. Pokud jde o otázku těch kolektivních eh, žalob a kolektivních stížností, komise nikdy nevnímala kolektivní žaloby jako eh, samoučelné. Vnímala to spíše jako nástroj, který má přispět k naplnění politických cílů Unie. Pracovní program komise na rok 2012 předpokládal, že vznikne iniciativa, nikoli prioritní akce. Abychom eh, tedy toto naplnili, byla zahájena přípravná práce na tomto složitém tématu. Ta práce pokračuje a já už se spolupracuji s kolegy Almuniou eh, a kolegou Borgem a to, ten tedy navazuje na práci kolegy Dalího. Evropský parlament ve svém usnesení o evropském konzistentním přístupu ke kolektivním žalobám eh, máme samozřejmě k dispozici toto usnesení parlamentu a eh, pracujeme s ním. Návrh komise by se eh, měl pokusit zabránit negativním dopadům použitím, eh, použití jiného soudního modelu. Chceme vlastně eh, zavést takové mechanismy, které zabrání zneužívání takového mechanismu. Kolegové, tak máme už jenom necelou hodinku do konce, takže prosím, abyste byli uh, struční ve svých otázkách. Nyní pan Majer, paní Šaldemouze a paní Weiler, takže nejprve pan Majer. Děkuji, pane předsedo. Milá paní komisařko, posouzení dopadů a, a závěr Evropského parlamentu a jeho právní služby eh, jsou, myslím, dostačující a mě odpovídá tím na otázku, jestli dále v té věci nebo ne. Ty podklady jsou důležité, ale věc a jde o následující. V Evropské unii máme obrovský trh a výrobu. Vyrábíme čtvrtinu eh, toho, co se na světě vyrobí. Z eh, vnějšku vypadáme jako velký blok a na výboru pro vnitřní trh zjišťujeme, že pořád vnitřní trh nefunguje eh, řádně a v různých oblastech, jako je eh, ochrana spotřebitelů a tak dále, eh, kde já jsem také s pravodajem, máme celou řadu dalších překážek ale je tady eh, dozajista eh, jedna překážka a sice, eh, že nemáme vnitřní trh, protože máme 27 různých právních systémů. A to není jednoduchá otázka. Otázkou je, jestli trh potom bude lepší a otevřenější, zejména pro spotřebitele. A já si myslím, že ano. Docela jasně ano. Protože každý z 500 milionů lidí na vnitřním trhu je Mm, spotřebitel, protože i ten výrobce chleba, i ten pekař eh, je spotřebitel, když si kupuje automat na kávu. Nemůžeme vždycky říkat, že eh, ten, co prodává, už není, že ti lidé jsou rozdělení. Máme prostě 500 milionů spotřebitelů. Máme 27 eh, různých právních řádů a zejména v obchodu online každý z nás se může přesvědčit, že Eh, někteří prodejci maximálně prodají v deseti zemích, ale nikdy ne v 27. Otázka jazyků je tady samozřejmě důležitá, ale nemůže být jediná. Ten, kdo eh, prodává v deseti zemích, má aspoň osm různých jazyků, takže tam ten jazyk není překážkou. Je to spíš jenom taková dodatečná překážka. A proto jsem opravdu velice eh, proto, aby to právo o Eh, prodeje, spíš lepší eh, eh, než právo pro prodejce, tak aby to právo se zrealizovalo. Je to, jde to dobrým směrem, můžeme tam zjednodušit různé věci, jsou tam různé pojmy. Myslím si, že bychom tam měli opravdu dát ten prodej, ten pojem prodávající a kupující nebo spotřebitel, ale ne eh, spoustu dalších věcí. Když to dáme, eh, nastavíme rozumně a pochopitelně, tak myslím si, že u normálního spotřebitele eh, můžeme značně přispět ke zlepšení situace. A potom druhá věc, tam jako zpravodaj, je mě to zajímá, procesní Eh, záležitosti pro eh, ochranu spotřebitele. Potřebujeme opravdu eh, informační kampaň. Já si myslím, že nastavené to je dobře, ale lidé o tom nevědí. A ono to souvisí s evropským právem prodeje. Máme tady systémy, jako je evropské upomínkové řízení, ale potom máme tady systém nebo řízení Moiglems, máme tady možnost exekuce Prostě eh, máme tady pomoc procesní, prostě máme tady takovéhle věci a je mi nesmírně líto, že takovéhle věci nejsou známé. A, a eh, ni advokáti to eh, nevědí. I soudce bychom o tom měli informovat. U nás na soudě v obvodu vůbec neexistovaly, neměli žádné formuláře, které by spotřebitelé mohli vyplnit. Čili když eh, hovoříme tady pořád o ochranem uh, eh, eh, eurovalu a tak dále, tak lidé se pořád ptají, co z toho mám, tak tohle bychom jim třeba mohli předvádět. Čili ptám se, zamýšlíš se kod tím komise opravdu nad nějakou kampaní, která by rychle, brzy proběhla? Děkuji vám, paní Schaldemose. Děkuji. Tohle no, je spíš eh, připomínka než otázka. Souhlasím, že je nesmírně důležité, aby spotřebitelé a občané opravdu vnitřnímu trhu důvěřovali, protože je jinak nebudou potřebovat. Podívejte se na skandál s koňským masem. Prostě eh, je důležité, aby lidé věřili tomu, co se jim říká. A je tedy dobré, aby eh, komise i členské státy společně eh, říkali spotřebitelům o právech, která teď mají. A také se domnívám, že ústřední věc eh, pro Evropskou komise není jenom informovat spotřebitele. Jeden z nejlepších způsobů, jak informovat spotřebitele, je mít eh, silné národní spotřebitelské organizace, protože ty vědí, jak se ke spotřebitelům ve svých zemích dostat. A potom jsou tady sociální média. Jak asi víte, tady jsou dobrá pro šíření dobrých zpráv. Například já jsem eh, řekl svým kamarádům jednou o, na Facebooku o výroku Evropského soudního dvora o právech spotřebitelů. Takhle se také můžete dostat ke spotřebitelům. Tam no, to bylo o právech cestujících. Ovšem musí být eh, zcela jasné, kde ta evropská přidaná hodnota je. A tady bychom si mohli eh, velice dobře pomoci v parlamentu i v komisi. Nejsem si jistá, jestli spotřebitelé opravdu jsou schopni vnímat, v čem tkví ta evropská přidaná hodnota. Nicméně každopádně děkuji vám, že to sledujete a se něco dělat. Děkuji, říká pan předseda paní Weiler. Já to mohu eh, ze své eh, pozice také potvrdit. Jak Kriste říkala, spotřebitelé chtějí mít jasná pravidla mm, a nepříliš složité návody k použití. U nás doma, v Německu, eh, lidé byli hodně proti semaforům z začátku a teď si říkají, že by to bylo dobré. Zejména tady u skandálu s koňským masem. Eh, by opravdu dávalo smysl, kdybychom něco takového měli. No dobrá. Možná, že se do toho komise ještě pustí i parlament. A mm, já si myslím, že my už nemáme příliš eh, času eh, ani komise na vytvoření nových legislativních předpisů, tak aby mohly být prosazeny do konce volebního období. Pokud opravdu chcete něco udělat pořádného ještě eh, v tomto volebním období, tak to musíte dát do pohybu ještě před Velikonoci. A proto eh, se ptám tady po těch eh, kolektivních opravných prostředcích od kolegyně Rapty. A to by byl takový nástroj. Museli bychom zabránit tady těm eh, zneužívajícím žalobám, protože, nebo zneužití žalob. Nechceme americký eh, model, chceme eh, dobře promyšlený evropský model, ale chceme model. A na začátku volebního období to vypadalo jinak ze strany komise. Že je, a sice, že je připravena něco dělat. A možná jsem něco přeslechla. Má, jaký, jaký máte harmonogram? Přijde nějaký evropský před, předpis, nějaký nový americký nebo něco takového, tak abychom se o tom mohli rozhodnout ještě tady na výboru do konce roku a potom na do jara, protože potom a, bude konec. A co to znamená pro spotřebitele? My jsme tady a, víceméně pět let stáli na místě. Paní komisařko. První otázce ke společnému právu prodeje. Já jsem ráda, že parlament ve svých různých orgánech vnímá návrh komise i jako užitečný k řešení problému. A máte pravdu. Bylo by, eh, dává smysl tomu říkat eh, spíš eh, kupní právo než právo prodeje, ale tak to prostě je. Ale opět je důležité informovat eh, občany o tom, že něco takového existuje. Občané jistě velmi brzo povstřehnou, pokud se eh, parlament s komisí dohodne o eh, společném právu prodeje. A spotřebitelé pochopí, že zboží, které kterému se nedostanou online, jim najednou bude k dispozici. Takže to by byl velice důležitý signál. Ano, máte zcela pravdu. I když stále ještě probíhá reforma legislativy, máme velice dobré instrumentárium. Kdyby se o něm vědělo. A členské státy odpovídají na svém území za informování o těchto nástrojích a o svých zákonech. Když já se bavím se spotřebiteli, tak mně se zdá, že eh, tohle příliš efektivně neprobíhá. I když se vyvíjí velké snahy k tomu. No, možná ještě je to taková velká kampaň, která eh, by vysvětlila, co je eh, k občanům k dispozici. To by bylo důležité. Bylo by to důležité i pro parlament, protože já se opravdu myslím, že to je dobrý argument pro evropské eh, volby. Podívejte se, co parlament dosáhnul pro občany, co by spotřebitele v Evropě i uvnitř vašeho členského státu. A jedním z důležitých důvodů neznámosti těch pravidel je, jak máte eh, zcela jistě pravdu, že ani právníci nevědí, že nějaká taková práva existují. A proto jsem začala se vzděláváním nejenom právníků, ale i soudců této věci k celému evropskému právu. Mimochodem, právě proto, že řada právních eh, odborníků zná jenom eh, své národní předpisy a ne ty jiné. Proto jsme také eh, rozhýbali portál e-justice tak, aby soudci i právníci se mohli podívat na zákony sousedů, protože ty často musí uplatňovat. A proto jsou tady všechny ty různé sítě, které vytváříme. A ty jsou důležité. Není jenom důležité, aby soudce znal eh, zákony sousední země, ale aby znal eh, někoho, kdo je zná. Takže tyhle sítě jsou nesmírně důležité v tomto ohledu. Ano, máme silné národní spotřebitelské rady. Například já pocházím ze členského státu z Lucemburska, kde eh, organizace spotřebitelů jsou velice silné a prakticky všichni je znají. Ale tak tomu není všude. O to také vím. A přesně z toho důvodu musíme na veřejnosti vystupovat lépe. Asi eh, možná víte o novém portálu e-Europe, který eh, zřizují s Michelem Barnierem. To byl vlastně takový společný podnik mezi dvěma komisaři. Jedním, který se zabývá vnitřním trhem a tím druhým, který se zabývá občany. Tak, aby občany měli prostě jeden portál a mohli eh, tam klást jakékoliv dotazy, i složité, které budou potom eh, přeposlány na eh, všechna možná místa a tak, aby se občané dostali nakonec jednotnou odpověď. To je, myslím, velice důležité a je to důležité, eh, je to dostupné ve všech evropských jazycích. Ve všech členských státech jsme začali také informační kampaň, kdy se vědělo, že to je. Ale když eh, jezdím do členských států a ptá, ptám se občanů, jestli o něčem takovém vědí, tak eh, velice málo z nich vůbec ví, že něco takového existuje. Takže tohle eh, je také na programu naší práce velice efektivně na začátku, nebo na konci tohoto roku a na začátku příštího roku musíme postupovat ještě předtím, než začnete s volební kampaní v tom společném postupu a Eh, já velice ráda spolupracuji s Evropským parlamentem. Tady eh, nejde vlastně eh, o válku, o píseček. Tohle, tohle je věc pro celou Evropu, takže tady opravdu musíme spolupracovat. Question of... A další otázka. Kolektivní žaloby. Ano, pan nový kolega už, pan kolega Almunia i já. Připravíme iniciativu. Bude to v podstatě taková následná akce konzultačního procesu. Budeme se snažit, aby to bylo připraveno ještě před koncem volebního období. My jsme, jak už jsem se o tom zmínila, si samozřejmě poznamenali všechno, co se týká Evropského parlamentu vašeho usnesení ohledně této problematiky a zaintegrujeme tento návrh i do našeho návrhu, který připravujeme a který předložíme. Hmm, my jsme vlastně vyčerpali náš čas. Ještě paní Jensen, rád bych ji přivítal, to je naše zpravodajka pro rozpočet a bude dalším naším účastníkem Vím, že mám málo času. Ještě, pane Rošfelde, pane Švábe, mohli byste mm, opravdu tak minutku každý, velice stručně, samozřejmě, pane Rošfore, pokud velice stručně, ano, velice stručně, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, děkuji za velice jasná slova, mm, vyjadřuje to opravdu to, jak vám leží na srdci ochrana spotřebitele, nejenom teda každý den vaší práce, ale vůbec celá ta filozofie. Transpozice směrnice v této oblasti, práva spotřebitele, tomu bych se chtěl změnit, András určitě bude pokračovat. Podstata. Ve Francii, v mé zemi, zrovna to probíhá, máme zde návrh zákona, francouzský ministr hovoří o tom, že je to nový zákon, že teda on to připravuje pro naše spotřebitele, francouzské spotřebitele, tak k tomu je vždycky, ovšem to není zásadní. Dvě věci. Jednak jsou to práva na základě právní záležitosti legislativy, to znamená jsou lépe chráněni a zároveň ekonomická záležitost. Naši spotřebitelé budou moci například kupovat i v rámci stránek, které ne, nejsou stránkami dané země, to znamená přeshraničně, to je velice důležité. Ovšem já si myslím, že většina vlád o tom nehovoří. Hovoří pouze o tom, že jsou zde nová práva a tak dále. Někdy sice říkají, že je to díky Bruselu, někdy jenom, že je to díky místní vládě ovšem nehovoří o tom, že spotřebitel může s důvěrou nakupovat na těchto externích stránkách. To je jasné, proč tomu tak není pro Francii, tomu tak je, nevzdá pro Velkou Británii. Je ta situace stejná jako u nás. Ovšem to jsou veliké země. To znamená, že velké podniky v podstatě mají své stránky v každé zemi. Ovšem malé podniky a těch se to týká i v mém okrsku, ty se mohou rozvíjet tímto způsobem, protože budou moci prodávat spotřebitelům v jiných zemích. To je zásadní. Proto bych byl velice rád, aby se zdůraznila, zdůraznilo toto sdělení. To znamená nejenom, že budou mít právo nová práva v těchto oblastech, ale že v podstatě jde i o nová ekonomická práva pro naše občany. To znamená, ta výhoda pro naše spotřebitele, ta větší otevřenost této oblasti, to bychom mě, o tom bychom měli informovat. Děkujeme. Děkujeme. Pane kolego, jistě hm, francouzská vláda jistě není samotná, která si uzurpuje ty výhody za, hm, na straně našich spotřebitelů. Děkuji, pane předsedo. Eh, už eh, to nemůžu dodat mnoho ke směrnici o spotřebitelských právech. Je prostě třeba sledovat aktivně prosazování ve členských státech. Například u směrnice o nekalých obchodních praktikách to neběží tak, jak bychom si představovali. Takže paní komisařko, místo předsedkyně, prosím, opravdu postarejte se o důkladný dohled nad eh, na, naplňováním té směrnice víc než do posud. Nedávno se na mě obrátil jeden eh, španělský internetový obchodník, 10 zaměstnanců, eh, který chtěl rychle eh, přeprodávat přes hranice do sousední země a nemohl, protože jsou to produkty, které jsou podléhající rychlé zkáze, nemohl zatím a já chci na to získat odpověď, protože vnitřní trh musí platit nejenom pro, nejenom pro citrony, ale i pomeranče, které se mu nedařilo eh, podávat. Poslední věc, eh, paní předsedkyně, paní místo předsedkyně, u CPS, to znamená eh, spotřebitelská centra v Evropě, mm, opravdu různě postupují, pokud jde o jejich po, post, tedy eh, postavení v rámci eh, konkurence. A eh, já si myslím, že tom bychom to měli sledovat, ale být opatrní, abychom neměli nějaký problém s právem hospodářské soutěži. Děkuji. Much. Děkujeme, říká pan předseda Vivien. Ještě na závěr pár slov. Poslední otázka, pane Švábe. Já se na to budu muset podívat. Zaskočilo mě to? Podíváme se na to. Na základě mých vlastních osobních zkušeností i zároveň jakožto politička na národní úrovni. Ty organizace, které prostě fungují dobře, tak mm, jsou nesmírně důležité pro nás, protože tím pádem v podstatě odlehčí práci soudů mohou hrát roli zprostředkovatele, pokud to berou vážně mezi nakupujícím a prodejcem. A pokud jde o vymáhání této směrnice, nebo všech směrnic, to je zásadní. Ve většině případů v členských státech samozřejmě často hovoří o tom, že teda je to její zásluha, oni, oni, teda my, my, my a Evropané. To je zajímavé. Já často, když se doslýchám z médií o nové legislativě, tak si říkám, někde jsem o tom asi slyšela. Pak se podívám a zjišťuji, že jde o implementaci naší směrnice. Ovšem samozřejmě takto se to o tom nikdy neinformuje. Téměř nikde. Proto mě to nepřekvapuje. To je život. My se snažíme maximálně informovat a i proto ta informační kampaň, o které jsem se zmínila, bude zásadní. To, o čem jste se zmínil, pane kolego, o malých a středně velkých podnicích, které budou schopny prodávat přeshraničně díky tomu, to je jedna z věcí, kterou snad vyřešíme, pokud se dohodneme mezi parlamentem a radou, pokud jde o tuto společnou úpravu protože v oblasti práva prodeje, protože to umožní malým a středně velkým podnikům přeshraničně operovat, aniž by je to stálo nějaké výjimečné náklady pro mm, spojené s eh, modifikací, adaptací a tak dále. Občané samozřejmě potom by nemohli nakupovat tímto přeshraničním způsobem. To velice důležité pro velké země, ale především pro malé země, protože ve velkých zemích máte určitě veliký trh a pokud jste prodejcem, pak se snažíte přizpůsobit právu veliké země, ovšem u malé země tomu tak není. Čili ta aplikace práva probíhá různým způsobem. A i záležitosti práv občanů, protože Prostě v některých malých zemích to tak není možné vůbec kupovat tímto způsobem, protože tam není prodejce, který by prodával tímto způsobem. A proto já chci, aby ta práva byla stejná pro občany malých, stejně jako velkých zemích. A věřím v to, že internetový svět se bude dále rozvíjet. Nyní máme v oblasti elektronického obchodování pouze 6 občanů, kteří nakupují tímto způsobem, což je nelogické. Ovšem je to spojeno se všemi překážkami, o kterých jsme se zmínili. No já doufám, že v budoucnu, kdy eh, děti, které mm, jsou aktivními uživateli občanů a kteří se stanou dospělými, prostě už nebudou mít tyto problémy a budou aktivně schopni nakupovat tímto způsobem. Implementace legislativy je podle mého názoru zásadní, ale zároveň je to nesmírně náročné na náklady, na lidské zdroje. Já jakožto komisařka jsem se zabývala směrnicemi, které již máme dlouho k dispozici a zjistila jsem, že většina členských států je neimplementovala tak, jak by měla. Pak musíme zahájit diskuzi, která vede k další diskuzi a další diskuzi. Nakonec to trvá celá léta, eh, než se vám povede poslední stát, který netransponoval, dostat před soud. Tím pádem samozřejmě ztratíte jakoukoliv popularitu v očích členských států. Já osobně jsem velice nepopulární komisařkou, protože prostě jsem dohlížela nad těmi nejdůležitějšími legislativními prvky a jejich implementací, těmi, které tvoří základy naší legislativy. Já jsem byla ta, která pohnala členské státy před soud. Pane Švábe, otázka ohledně pomerančů. Pokusím se co nejrychleji získat odpověď na tuto otázku. Děkujeme, říká pan předseda jako vždycky, za velice jasný pohled na vaše dosie i za váš entuziasmus, za vaše nasazení, angažovanost. Hmm, ano, pokud jde o implementaci a vaši nepopularitu v očích členských států, to je jedna věc, ovšem u nás jste velice populární díky vaší práci, čili děkujeme, bylo nám potěšením a doufám, že se uvidíme brzo a určitě dostanete i mnoho reakcí ze strany našich členů. Děkujeme ještě jednou. Good. Um, right, let's move on. Dobře, říká pan předseda. Ano, je to veliká místnost. Bohužel jsem nemohl doprovodit paní komisařku, ale jsem rád, že mezi námi byla. Vím, že paní Jensen je rovněž tlačena trochu časem a nyní se teda budeme věnovat rozpočtu eh, o sou, souhrnému rozpočtu pro 2014 s pravodajkou pro Evropský parlament je, jak už jsem se o tom zmínila, paní Ani Jensen, která nám trošku uvede uh, tuto problematiku. Čekáme zatím na nominace, pokud jde o mluvčí za jednotlivé skupiny. Já se poté obrátím na pana Švába i ostatní, aby vystoupili. Uvidíme, kdo byl již nominován a kdo by rád eh, přispěl se svou troškou do mlína. Ovšem, než tomu tak bude, tak poprosíme paní Jensen, aby nás uvedla do tématu. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím udělat úvod k souhrnému rozpočtu pro rok 2014. Zajímavé je to, že, to ne, že nemáme k dispozici zatím víceletý finanční rámec, nemáme legislativní základ pro rozpočet v příštím roce, čili bude to nesmírně zajímavé. Evropský parlament ve Štrásburgu 13. března bude hlasovat o rezoluci, to je v podstatě ta první odpověď, na které se domluvili eh, šéfové vlád eh, v únoru eh, ohledně víceletého finančního rámce. A v tomto usnesení připravíme rámec pro jednání s irským předsednictvím o ohledně víceletého finančního rámce. Samozřejmě, že kromě jednání ohledně jednotlivých částek, čísel a o tom, jak bude probíhat rozpočtování na základě toho ročního cyklu potřebujeme dopracovat i právní základ, čili čeká nás mnoho práce, hodně práce. Hezké předsednictví nám řeklo, že nemůže zahájit jednání před 22. dubnem, proto si myslím, že to bude pravděpodobně až někdy v červnu, červenci, pokud vůbec dojde k nějaké dohodě ohledně víceletého finančního rámce. Jak teda bude probíhat ten roční rozpočet komise? Připraví v květnu, v polovině května návrh, pokud vím. A ten založí na svých návrzích ohledně víceletého rámce finančního. To jsou věci, které nás velice zajímají, náš výbor. Věci, které se nás bytostně dotýkají. Komise ovšem poznamenala, že je si vědomá i schůzky hlav států ohledně této problematiky a mohlo by to mít dopad na návrhy ohledně rozpočtu pro rok 2014 poté se dozvíme víc. 19. přesen, to je důvod, proč jsem proč dneska o tom hovořím, protože proběhne neoficiální trialog mezi parlamentem, komisí a radou. Především se bude věnovat tomu, jak by měla probíhat jednání ohledně víceletého finančního rámce. To je věc, o které bychom měli hovořit, protože v posledních třech letech na základě Lisabonské smlouvy to probíhalo tak, že rada zahájí jednání 21. to je ten poslední eh, den, kdy mohou zahájit jednání, a to o půlnoci. To znamená, že opravdu my jsme požádali radu, abychom jednali jiným způsobem, abychom se dříve začali zabývat skutečnými diskusemi, podrobnostmi, detaily, abychom to nedělali za pět minut 12. Proto pro mě jakožto pro zpravodajku je důležité úzce spolupracovat se specializovanými výbory, abych porozuměla prioritám jednotlivých výborů. V rozpočtovém výboru jsme odsouhlasili určité hlavní směry, které příští týden projednáme na plenárce. Ty se týkají rozpočtu. voláme tam pořešení ohledně plateb. Hovoříme tam o situaci, stávající situaci o více, ohledně víceletého finančního rámce zdůrazňujeme tam potřebu růstu a především řešení problematiky nezaměstnanosti mladých. Můžeme to dále ještě analyzovat, eh, stanovit si podrobné oblasti našich zájmů Rada přišla se svými hlavními směry, hovoří tam především o problematické ekonomické situaci, o tom, že bychom neměli utrácet, ale že na druhé straně růst je dobrý že ho potřebujeme. Proto bych si ráda vyslechla vaše názory, vaše argumenty. Vím, že váš výbor se zabývá především program jakožto kosmy pro malé a středně velké podniky, dále je to TNT v oblasti telekomunikací, tyto sítě a dále je to, jsou to politiky spotřebitelské, různé pilotní projekty, přípravné akce. O tom bych se ráda zmínila já především teda ty, které jsou propojeny s potřebitelskými politikami, tam budeme potřebovat váš názor, vaše stanovisko. Jakmile zahájíme jednání o pilotních projektech a přípravných akcích, do května bychom potřebovali vaše stanovisko v tomto hledu. Pan Šváb před chviličkou poznamenal to, že jste jedním z těch hlavních výborů v této oblasti, že nemáte že, že jste v podstatě levným výborem, protože nemáte moc, velik, moc um, rozsáhlé rozpočty. Často hm, v podstatě to je pouze politický nástroj, častokrát uh, ty výsledky nejsou mm, závislé pouze na částka, které jsou k dispozici, proto bych si velice ráda vyslechla vaše názor. No, ano, ten, ten, mm, ano, my sice neočekáváme mnoho, ano, ne, nepožadujeme mnoho zdrojů, ovšem očekáváme kvalitní výsledky, ano, čili kvalita je pro nás důležitá, to, že jsme levný výborem, no, nevím. Pane Švábe, za EPP vy jste se nominoval zpravodajem pro rozpočet pro rok proto vám dávám slovo a pokud by chtěl někdo jiný ještě z jiných politik, no, kdo by se chtěl nominovat sám nebo koho nominovali, tak prosím, samozřejmě vám dáme rovněž slovo. Pane Švábe, jste prvním. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve musím dvě věci vyjasnit. Za prvé, eh, slovo eh, hodnotný. Eh, do Němčiny bylo očividně hm, eh, špatně přeloženo do Němčiny, protože eh, levný, laciný to ne, ale my jsme naopak chtěli, aby to bylo hodnotně uděláno, aby to bylo. Takže opravdu veškeré sympatie mám pro paní Jemcen. A já jsem byl nominován ostatními a já jsem spíše takovým prostředníkem, protože v EPP z organizačních důvodů zatím ještě nemáme e, konkrétního koordinátora. Žádám vás tedy o pochopení. A za EPP bych chtěl zmínit tři důležité věci k navrhovanému usnesení od paní Jensen. Za prvé, obecně e, ten návrh rozhodnutí, který projednáváme, mm, je e, zde v pořádku a obecný a vychází z toho, že vyjednávání ještě nebylo ukončeno. Za druhé, výslovně vítáme, že tady je evropský semestr a možnost evropským semestrem ovlivnit evropské rozpočty, zejména prostřednictvím paragrafu 22, kde se chceme pokusit sehrát roli určitého katalyzátoru eh, pro vytváření evropského eh, rozpočtu pro rozvoj na lokální, eh, regionální a národní úrovni. Zejména tam je tedy se velice důležitý. A za třetí, pane předsedo, máme určité hm, priority, o kterých hovořila paní Jensen. Právě především bychom chtěli přeskoumat, jestli nebo jakým způsobem v minulých letech těch předchozích rozpočtech eh, proběhlo eh, rozdělení eh, zdrojů a poznatků mezi dohledovými orgány jednotlivých národních trhů. Jak tady fungovala informovanost jejich navzájem, jejich vzájemná? A mm, potom Solvit, na ten se chceme zaměřit, jak pomáhá potom jednotné, eh, tedy fórum jednotného trhu, jak se financuje, a potom Evropská spotřebitelská centra, aby byla eh, tedy udržená ve stejném stavu jako nyní. Důležité je, aby ta legislativa, která je k dispozici, to znamená dohled nad trhem a řízení jednotného trhu, a já bohužel teď nemám proto nějaké konkrétní německé jméno, ale prostě při eh, takových věcech, jako je Kosme a ODR. To eh, jsou pro nás priority a proto bychom eh, paní zpravodajku poprosili, aby eh, se na to zaměřila. A kolik je sousadních frakcí podpoří, žádáme o podporu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. To byl velice užitečný přístup. Nevím, jestli někdo z dalších politických skupin se chce přihlásit k tématu. Myslím, že asi pokud je do tom hlavním směru, o kterém se hovořil, tam nebudou panovat žádné rozpory. Já myslím, že je tady důležitá otázka eh, přidané hodnoty, například v oblastech, jako jsou spotřebitelské programy a informování. O tom jsme hovořili před chvilkou s paní Redingovou. Tam je třeba skutečně podpořit eh, skutečný eh, evropský portál. To by bylo velice důležité, pokud to podpoří i členské státy protože by to bylo vlastně i přínos takové celé té investice do přípravy právních předpisů a bylo by to ta nejlepší cesta, jak tu investici zhodnotit. Paní Jensenová, chcete nějak zareagovat na to, co řekl pan Šváb, nebo se zmínit o harmonogramu a podobně? Jenom chci říci, že vše, co je teď na stole, je opravdu velice obecné, to je pravda. A pokud jde o konkrétnější otázky, k těm se dostaneme, až vznikne víceletý finanční rámec a až obdržíme návrhy od komise. Teprve potom se jim můžeme zabývat a zjistit, co přesně bychom chtěli změnit. Velice se těším na dobrou spolupráci s tímto výborem. Děkuji. Well, next week's vote could... Tak je Možná, že se nakonec podaří ten rozpočet schválit, uvidíme, jaká bude ještě pozice dalších skupin. Takže děkuji, An, za to, že jste přišla mezi nás s prezentací, protože vím, že samozřejmě máte dotazy i z dalších výborů a chci vás ujistit, že opravdu jsme připraveni s vámi na tom spolupracovat. Pan, ať už to bude pan Šváb nebo další kolegové. A děkuji tedy za zahájení tohoto procesu. Dobrá, přejdeme tedy dál. Dalším bodem, vidíte, že dnes to máme opravdu velice pestré, je bod, který se týká stanoviska, které připravujeme pro výbor ITRE eh, na téma zajistit fungování vnitřního trhu s energií. Je to reakce na sdělení eh, komise z listopadu Trvalo nám trochu dlouho, než jsme se k tomu dostali, ale to sdělení je docela důležité. Jedná se tedy o fungování vnitřního trhu s energií. A ti z vás, kteří často účastní té práce výboru, víte, že již několik let se velice zajímáme o spotřebitele a spotřebitelská práva na trhu s energií. Jedná se o nejrůznější aspekty a určitě se to objeví i v tom stanovisku, o kterém teď jednáme. Máme také široký zájem o fungování trhu s energií, o to, jaké by měly být hlavní zásady tohoto trhu. A jsem, myslím, rád tomu, že tady připravujeme stanovisko na to této téma. Pan profesor Korea de Campos je navrhovatelem já mu dám slovo. Pan Schwab a pan Manders jsou stínovými zpravodaji. Pan um, tady je v zastoupení pana Manderse. Máme tady nějaké další stínové navrhovatele. Já možná se eh, odvážím několika komentářů za naši frakci, i když já se tady nebudu stínovým navrhovatelem. Myslím, že tady je i někdo z komise. Máme tady někoho z generálního ředitelství pro energetiku. Zdá se, že nikoli. No, pokud ještě někdo eh, přijde, tak jim dáme slovo. Takže teď si vyslechneme pana Korea de Campose. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla zdůraznit význam tohoto textu. Existuje stále mnoho překážek na vnitřním trhu s energií, ať už jsou to překážky Eh, politické, pokud jde o spoždění při provádění eh, zákonných opatření třetího balíčku, ať už se jedná o fyzické překážky, to je vzájemné propojení členských států, eh, které opravdu není zdaleka dokonalé. Pak tedy jsou tedy evropská opatření, která usnadňují to propojení, ale nechává se to v rukou národních subjektů a pro ty je často důležitější zachovat si podíl na trhu. No a pak tady jsou také regulační překážky, eh, pokud jde o regulaci ceny energie, která se tedy reguluje na národní úrovni pod eh, výši výrobních nákladů, což má zabránit vstup novým soutěžitelům na trh. Je tady eh, tedy lhůta pro provedení rok 2014, ale stále panuje velká roztříštěnost mezi právními předpisy. Je třeba nadále podporovat trh s energií a můžeme doporučit několik opatření. Jednak je třeba urychlit ehm, provádění třetího energetického balíčku. Eh, jedná se tedy o to, a ten unbundling, oddělení, eh, distribuce, výroby a podobně. Je třeba zajistit transparentní přístup a to patří i pro, eh, platí i pro provozovatele přenosové soustavy. Pak tady jsou další faktory, které způsobují Mm, problém ve fungování hospodářské soutěže. Jedná se například o dotace na jaderná či fosilní paliva, jedná se o různé mechanismy podpory obnovitelných zdrojů energii. Dále je třeba zajistit, že historické výhody eh, jednotlivých hospodářských subjektů budou ukončeny tím, že se řádně budou provádět pravidla hospodářské soutěže, tak aby celý ten trh byl efektivnější. Také je třeba podpořit efektivní fungování eh, trhů. Eh, je třeba eh, zajistit to přeshraniční fungování tak, aby bylo možné dosahovat lepší výnosnosti. Pokud jde o, o přenosové soustavy mezi členskými státy, Stále čekáme na rychlé přijetí nařízení o energetických infrastrukturách, má to tedy schvalovat Evropský parlament. Protože pokud se to podaří rychle naplnit, tak se odstraní fyzické překážky, které přetrvávají a podaří se eh, to eh, sloučit eh, i s bojem proti izolaci vzdálených regionů. Dále po, byl bych rád, aby eh, tady alespoň polovina prostředků eh, na Connection Europe Facility byla určena právě na energie, protože to by umožnilo spustit projekty, eh, které podpoří vnitřní trh s energií a zajistí to lepší bezpečnost dodávek, především tam v případech, které nejsou rychle výnosné. Členy energie se nadále zvyšují, to platí již po nějakou dobu. Je třeba zajistit, že vnitřní trh bude fungovat ve prospěch spotřebitelů, eh, rodin i podniků, domácnosti i podniků. Spotřebitelé musí mít možnost vybrat si svého poskytovatele energie a to eh, tedy svobodně, transparentně a na základě dostatečných informací. Cena elektřiny na velkoobchodních trzích eh, se zvyšuje méně než cena pro konečného spotřebitele a to já považuji za velice znepokojivé. Nejenže dochází ke koncentracím, ale jde také eh, o důsledek kumulování daní, které se projeví na faktuře toho konečného spotřebitele. A to podle mého názoru je zcela nepřijatelné. Jednoho dne je skutečně s tímto přístupem třeba skoncovat. Je třeba podporovat malé spotřebitele, pomáhat těmto malým spotřebitelům využívat nové příležitosti vnitřního trhu. Neměl by to být jenom proaktivní eh, přístup eh, různých individuálních eh, spotřebitelských združení, ale mělo by to být také prostřednictvím podpory mikrovýrobců. Dále je třeba šířit kvalitní postupy, například k inovacím, Eh, je třeba zlepšovat ochranu spotřebitelů oproti velkým podnikům, které poskytují tuto službu. Vzpomeňte si například na takzvaný collective switching, kdy řada jednotlivých spotřebitelů se domluví a potom kolektivně vyjednávají. Například v mé zemi v Portugalsku v posledních dvou týdnech eh, probíhá iniciativa, která už získala podporu 250 tisíc spotřebitelů, kteří se spojili a společně jednají s pěti podniky, tak aby získali lepší cenu energie. Já se budu tady soustředit na tento a další body a doufám, že se mi podaří předlažit kvalitní stanovisko k návrhu komise a přitom děkuji kolegům za spolupráci. Děkuji mnohokrát za to, že jste zmínil mnoho klíčových bodů. Určitě kolegové budou chtít reagovat. Takže pan Schwab začne, potom pan Kreutzmann, paní Rujle a další kolegové. Jako první tady pan Šváb. Děkuji, pane předsedo. Tentokrát opravdu eh, jsem eh, sínovým zpravodajem své frakce a proto vítám to, co kolega Correira de Campos už řekl. Profesorovi Koreje, eh, profesora Koreje de Campos se známe už z jiných oblastí, takže jsem si jistý, že spolupráce s ním bude opět hladká a obsahově informovaná. A proto jsem velice rád, pokud jde o funkční eh, vnitřní trh s energiemi, tak eh, máme tady 12 eh, opatření druhého aktu o jednotném trhu a důležité je, aby se naš, náš výbor zabýval těmito opatřeními, protože tady před očima jasně vidíme, jaké obtíže v síťových e- větvích pořád mezi členskými státy přes hranice přetrvávají před hranicemi přetrávají tedy. Proto já eh, vítám, že komise vede eh, řízení pro porušení práva proti těm členským eh, státům, které zatím neplně nebo neřádně provádějí v nařízení o vnitřním trhu s energiemi, protože při jeho při naplnění příslušného balíčku ten trh bude fungovat lépe. Paní komisařka tady hovořila o 2,3 miliardách v eur mě to překvapilo docela čís, eh, docela eh, pokud jde o osobní údaje, ale nějak to asi vypočítali. A docela jistě bychom i u energie něco takového našli. Vypívalo by to třeba ze zprávy, kterou já jsem sám zpracovával. Pokud jde o eh, konkurenční předpisy, eh, tak komise by je v, v energetice měla eh, rozhodně prosazovat. Bohužel v Evropě neplatí, že bychom tady měli příliš mnoho trhu, ale máme ho příliš málo a interakce mezi aktéry na trhu a členskými státy, alespoň v některých členských státech, nefunguje tak, jak by to pro občany, pokud je o náklady a bezpečnost zásobování, bylo žádoucí. Potom eh, jsou zde koncese a jejich udělování v eh, souladu s smlouvami a sekundárním právem eh, je to méně obtížné než v jiných oblastech, eh, vzhledem také k a vzhledem k tomu, také vzhledem k nedávné směrnici o koncesích, je tady otázka reglementovaných tarifů. V několika členských státech Evropě jednotné tarify existují, které nemusí být vypisovány a na základě článku 106 eh, je tady takzvané exkluzivní právo a odpovídá to smlouvám. Ovšem eh, samozřejmě na integrovaném vnitřním trhu je otázkou, jestli taková pravidla mohou zůstat eh, příliš dlouho. Pokud jde o ochranu spotřebitelů, tak já vítám oznámení komise, že Eh, zde bude probíhat eh, komise, pokud jde o, saměř, o srovnávání cen, eh, cenotvorbu a o vyučtování, protože to jsou témata, která řeší spotřebitelé v přeshraničních oblastech. Neexistuje tam žádný přeshraniční trh, už jenom, ale výměna informací nestačí, si myslím. Eh, Evropská komise v této oblasti podle zkušeností eh, o, se správnými postupy musí přijít s nějakými konkrétními návrhy. Ale tam se ještě eh, zatím nedostala. Ale u toho bych asi skončil, pane předsedo. Děkuji. To jsou, myslím, velice platné poznámky. Já jsem si jistý, že další kolegové se k tomu ještě také vyjádří. A ještě než dám slovo panu Krojcmanovi, tak vítám pana Beru. pana Axladeru. A dám mu slovo eh, za chvíli, až eh, se vyjádří eh, ostatní zpravodajové a stínový zpravodajové. Pan Kreuzmann. Se nezapnul? Pan Kreuzmann, prosím. Vnitřní trh nebo náš výbor pro vnitřní trh má velký, úloh, velký úkol před sebou. a sice vytvořit eh, integrovaný eh, vnitřní trh s energií. Potom by to mělo velké eh, mm, výhody nejenom pro průmysl, ale především pro spotřebitele. Kolega Korea de Campos říkal správně, že to trpí také vzhledem k tomu, že nemáme hotový vnitřní trh a spotřebitelé jsou závislí na poskytovatelích. Neustále zjišťujeme, že v jednotlivých členských státech eh, existují různé koncepce pro výrobu energie. Německo eh, sází na obnovitelné energie, Francie eh, na atomový, atomové elektrárny. A mohli bychom si hodně ušetřit milných investic v Evropě na vnitřním trhu, kdybychom vytvořili eh, určitou možnost vytvořit ten vnitřní trh. A já budu teď hovořit dále anglicky, protože eh, kolega, který za to odpovídá, eh, kolega Manders, mi tady připravil několik věcí, které já vám teď přednesu. Communication Čili pokud je o toto sdělení, potřebujeme ještě udělat hodně práce. Je pro bezpečný, konkurenceschopný energetický systém. Pokud je o implementaci, já rád bych věnovala pozornost interkonektivitě v rámci vnitřního trhu, protože pouze díky dobrému propojení můžeme vytvořit dobrou hospodářskou soutěž. Proto podporuje přístup k infrastruktuře prostřednictvím infrastruktur, integrace, modernizace a lepšího využití sítě. Proto bychom měli využívat především různé inovativní přístupy. Navíc bychom měli ukončit izolaci některých členských států, od Evropské sítě. Stručně rád bych zdůraznil to, že bychom se měli snažit o dokončení energetického vnitřního trhu do konce roku 2014. Děkuji. Uh, thank you, Mr. Kreutzmann and Mr. Mendes. Uh, Mrs. Ruler? Já velice stručně, říká paní Rilem. Nejdříve děkuji panu zpravodaj. Myslím si, že pan Correa de Campos eh, klade důraz na správná místa. Myslím si, že je důležité zaměřovat se na necentralizovanou eh, eh, výrobu energií. v některých ženských státech opravdu toto je na tématu dne. Máme různé strategie a v některých zemích můžeme také vyrábět energie přímo u malých spotřebitelů. A tím to je velice důležité i pro zajištění eh, bezpečnosti zásobování. Děkuji také panu Švabovi, protože eh, ty akcenty, eh, které klade on, jsou velice důležité no, a doplňují směr pana de Campose, takže jsem si, jistý, že, jsem si jistá, že tento výbor přijde s velmi dobrým stanoviskem. Tak pokud já bych mohl několik připomínek Měli jsme zajímavou konferenci v Berlíně eh, o minulém víkendu, kde jsme hovořili o energetice. A kolegové z Německa vědí, že německá energetická politika je ve velice zajímavé přechodné fázi. Byl tam německý ministr energetiky a vysvětloval nám tu novou politiku. Ale myslím si, eh, že je třeba se zaměřit na to, co my děláme pro spotřebitele a na rozhýbání trhu. Jeden z nejhorších problémů, který teď máme, a to je i v dokumentu komise, eh, je nedostatečná likvidita energetických trhů. Vzhledem k tomu, že ty trhy nejsou plně liberalizované a řada výrobců energií eh, přímo dodává eh, spotřebitelům a konkurují distributorům, tedy, kteří chtějí nakupovat a prodávat spotřebitelům a spotřebitelé, tak tedy se nemohou, nemohou přistupovat přímo tedy eh, k takovým spotřebitelským združením v podstatě. Tak je zřejmé, že je tady celá eh, řada problémů, eh, kde musíme jednat a jsem rád, že komise v podstatě sleduje toto a v zásadě eh, vede eh, řízení pro eh, porušení práva vůči členským státům, které zatím netransponovaly třetí balíček. Potom je tady další věc, o které hovořila paní Rýle a další. A sice i jak nastavit správně tržní podněty pro obnovu přenosových sítí a uskladnění energie pokud chceme eh, posun k obnovitelným zdrojům, tak potřebujeme mít i eh, místa, kde energie budeme uskladňovat, ukládat. Měli bychom investovat do eh, příslušných kapacit. A potom je tady samozřejmě také velmi důležitá, důležité vzájemné propojení mezi energetickými trhy, protože výroba z obnovitelných zdrojů a nejlepší místa pro její výrobu Eh, ať už je to větrná energie, nebo hydroelektrická, nebo eh, fotovoltaická energie, mm, jsou eh, ne vždycky tam, kde se ta energie spotřebovává. A všechny tyhle věci budou nepostradatelné, mm, tedy v rámci těch investic, které potřebujeme do obnovitelných zdrojů. A potom jsou tady zásadní problémy v tuto chvíli, protože trh nefunguje úspěšně pokud jde o eh, zajištění mm, podnětů pro investory. V řadě členských států, včetně v tom mém, se eh, stát zabývá, jak přímo eh, zasáhnout do trhu, aby stanovil určité vrchní ceny pro investory, včetně investorů do jaderné energetiky a zajistili jim tak budoucnost. A potom bychom také neměli eh, mm, zapomínat na eh, fungování systému obchodu s povolenkami, který se opět neimplementuje úspěšně zemi od země. Takže opět, opět je tady eh, rovná, nejsou tady rovné podmínky pro všechny. Máme, nemáme úspěšnou strategii, protože se úspěšně nenaplňuje. A myslím, že komise musí velice rychle jednat a rozhodnout tak, aby ten trh fungoval lépe. A to samozřejmě znamená, že my musíme eh, zajistit, aby spotřebitelé aktivně jednali na trhu. Ale aby mohli být aktivní, musí mít nějakou možnost volby. reforma na straně eh, nabídky si myslím, že je tady klíčovým aspektem, na který se musíme zaměřit a jsem si jistý, že pan Kojera de Campos se tím bude zabývat. Dobrá. Takže, pane Birre, chtěl jste k tomuto ještě něco dodat za eh, Evropskou komisi? A její generální ředitelství pro energie? Ano, děkuji. A teď se ke mně přidali i další kolegové. Rádi bychom poděkovali za váš zájem Rádi bychom poděkovali i za to sdělení, které se týká vnitřního trhu s energiemi. Těšíme se na spolupráci s vaším výborem. Myslím si, že máme společné cíle, to znamená dokončení společného vnitřního trhu s energiemi, tak aby to byl perspektivní a výkonný. Teda děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. My se rovněž těšíme na spolupráci s vámi. Pane kolego de Campose, chcete ještě něco k harmonogramu, jak to je propojeno i s výborem ITRE? Ano, děkuji, pane předsedo. Myslím si, že v podstatě jste nezazněli nějaká veliká veliké argumenty proti, nějaký nesouhlas. V podstatě mm, to, čím jsme prošli v poslední rok a především poslední období ohledně TEN síti. To bylo velice důležité nejen a užitečné nejenom s ohledem na konečné výsledky, o kterých budeme hlasovat buď příští měsíc nebo v těch následujících měsících, ale i protože to vedlo k novým myšlenkám a především k urychlení zapojení, urychlení eh, zahájení řízení pro porušení smlouvy u těch zemí, které zatím netransponovaly ten třetí balíček s energiemi. To je pozitivní výsledek tohoto období. To, co nás čeká nyní, je dostat naší odpovědnosti. Nejsme gestorským výborem v tomto ohledu ovšem mohli bychom hrát velice důležitou roli, protože jde o e, součást uh, aktů o jednotném trhu dvě, to znamená, že máme právo přijít eh, s velice jasným, silným stanoviskem. Pan Šváb se o tom zmínil jasně. Interní trh je zásadní, mm, přeshraniční záležitosti z přeshraniční obchodování. Bohužel mm, z toho ještě netěží naši občané dostatečným způsobem. Země, jednotlivé země se chovají tváři, jako kdyby eh, byly samostatnými ostrůvky, které eh, řídí vnitřní orgány pouze a distributoři některé země sice přistoupili k kde kaplingu, ovšem v mnoha ostatních zemích tomu tak ještě není. Jsou zde země, které neustále prostřednictvím různých intervenčních zásahů zkreslují ceny a tak dále. To všechno jsou překážky, součas překážek vnitřního trhu a vede to k, k excesům, k přemeštěným cenám do roku 2030. To čekáme další nárůst cen potřebujeme modernizaci našich sítí, sítí, které jsou zastaralé. Dále jsou zde jiné otázky, jádro, mm, atomová energie, to vedlo k jiným stanoviskům, dále je to k jiným postojům, dále jsou to obnovitelné energie, očekáváme mnohem vyšší rychlejší rozvoj než v posledních letech. To všechno povede k dalším problémům, které jsou, řekněme, spojeny s integrací, zaintegrováním obnovitelných energií do um, distribuční sítě a tak dále. Náklady pro spotřebitele porostou jistě uh, v důsledku toho. Čím bude ten trh průchodnější, tím méně porostou ceny tím více je budeme moci kontrolovat a tím více z toho budou naši občané těžit inteligentní sítě, to je veliká výzva. Pokud jsme se zmínili o tom, že to chceme vyřešit do roku 2013, to je velice optimistické, mě to potěšilo, ovšem nejsem si jistý, zda to budeme schopni splnit. Energetické sítě TEN, naše usnesení v tomto ohledu mělo být odsouhlaseno již v lednu, nyní máme březen a nejsme si jistí, že bychom to mohli schválit příští týden. Čili jsou zde určitě implicitní neočekávané překážky, které rovněž jsou um, problematické, zpomalují celý proces. Pane předsedo, vy jste se zmínil o konferenci, na které um, jste byl osobně v Berlíně. Hovořilo se tam o těch problémech, překážkách, dále je to aktualizace síti, propojení v rámci Evropy, otázka skladování energií z těch 9 miliard se to snížilo na 5 miliard. Je to alespoň něco, i když to není dostačující, zásadní bude, abychom využili to prostředky nejlepším možným způsobem. Zároveň bychom měli zajistit to, aby byl trh transformován prostřednictvím standardizace, standardizačních procesů, vytvoření různých mechanismů, jež by umožnili intra, ale i eh, eh, mm, externí propojení těchto distribučních sítí. Já jsem byl zpravodajem v tomto ohledu. A dále je to otázka interního trhu s energiemi. To bude případem i veliké studie. Je to obrovská výzva pro nás, pro všechny. Protože pokud se nám to nepovede, tak naši lidé budou skeptičtí vůči výhodám vnitřního trhu. Všem pokud by se nám to povedlo a fungovalo by to, tak bychom mohli celé Evropě dodat určitou injekci optimismu. Byla by to symbolická záležitost pro trh s energiemi a zároveň je to praktická záležitost. Samozřejmě konečně bude mít možnost ovlivnit formování trhu. A pokud jde o časový harmonogram, pane předsedo, návrh na lhůtu pro návrh stanoviska, který bychom měli poslat v překladu, je 19. března. Očekáváme, že se tomuto, této zprávě budeme věnovat výboru 11. čtvrtý a lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 25. dubna. Já myslím, že to by se nám mohlo povést plně bez problému. Děkujeme, říká pan předseda. Ano, do 29. května to musíme přijmout, schválit, protože 30. Eh, by to měli schválit ve výboru ITRE a doufám, že se nám to povede a budeme schopni určitě spolupracovat s tímto výborem předem, abychom si vyjasnili některé záležitosti. Ano, je to klíčová záležitost eh, aktu o jednotném trhu 2. Musíme se tomu věnovat především, protože se to dotýká eh, i aspektu spotřebitele, takže je to naše problematika. Tím jsme dokončili oficiální část našeho programu, našeho výboru. Ovšem je zde důležitý poslední bod, který bude nyní figurovat na našem programu až do okamžiku, když se nám povede dokončit veškeré trialogy legislativní, které probíhají. Asi víte, ti, kteří sledují naši práci, na poslední schůzce výboru zpravodajové tohoto týmu získali mandát pro zahájení jednání o mnoha problematik. Máme zde ovšem i jiné oblasti. Nyní bychom si měli věnovat určité informaci ohledně pokroku v této oblasti. Já jsem jediným zpravodajem z těchto tří, který by mohl reagovat na tuto na otázky. Ovšem mám zde určitě poznámky od paní Legryby, od paní Rojtové ohledně jejich um, dosie to nyní přednesu, budete-li mít dotazy, samozřejmě můžete. To si myslím, že by měly být opravdu, doufám, kvalitní iniciativy z naší strany, tak aby eh, jste byli informováni o pokroku trialogu. Často padají dotazy ohledně transparentního postupu mezi parlamentem a radou. Je to proces, který prostě často probíhá za zavřenými dveřmi. Není to veřejně uh, Eh, vysíláno, ovšem můžeme vás alespoň informovat o pokroku. Čili ten nový legislativní rámec balíčku eh, v této oblasti, mm, určitě to bude zájem především ty, který, kteří se zabýváte na vnitřní, ohledně, ohledně otázek vnitřního trhu v oblasti zboží, jsou to technické záležitosti, společné návrhy, ustanovení, především v oblasti dohledu nad trhem. A různých jiných aspektů ohledně implementace a účinnosti těchto návrhů. Naší zpravodajkou pro tuto oblast je paní Rojtová, která má pod sebou devět různých směrnic, které mají společné prvky. Je to jedna z, jsou to v podstatě takové specializované oblasti, kterým jsme se věnovali. Jak víte, 5. prosince probíhal trialog pokrývá to mnoho detailů. Pracovní skupina na radě neustále přichází s různými změnami, detailními změnami ohledně změní, které se nebudou mít politický dopad. Ovšem musíme je podrobně proskoumat na naší straně, čili mnoho technické práce, která probíhá v zákulisí, kterou většina našich členů nebo veřejnost vůbec nevnímá v rámci toho konečného výsledku, čili mnoho technických jednání proběhlo o tohoto trialogu, tam jsme se dohodli na pracovním přístupu mezi námi a členskými státy, teda radou. Dovedlo se, povedlo se nám dosáhnout ještě pokroku za kyperského předsednictví. Nyní spolupracujeme s jirským předsednictvím. Jistě víte, milí kolegové, že každých šest měsíců se mění vedení v rámci této problematiky znamená, jsou to RBG a technické záležitosti, které se týkají bezpečnostních pásů. V podstatě je to součást pyrotechnické směrnice a před 4. červencem 2013 musí být transponovány. My samozřejmě se zabývám především eh, tím, jak splnit a dostat těmto lhůtám. Zpravodajka na tom spolupracuje úzce se radou i komisí. Jako Co plánujeme? této oblasti. Další trialog tento týden, 6. 3., to znamená za dva dny. 19.3. 3. proběhne specifický trialog ohledně pyrotechnických čas, eh, článků směrnice a doufáme, že když dosáhneme dohodu, takže náš výbor po Um, přeskumu 11. čtvrtí opětovně získá tento text k přeskumu a hlasovat budeme poté na plenárce. Tak toto asi vypadá u této směrnice. Někdo k tomu má nějaký dotaz? Další bod. Dalším bodem je moje vlastní zpráva, směrnice, tam jsem v podstatě, tam jsem odpovědný za tuto oblast já. To jsou rekreační Ehm, řemeslné záležitosti. V loni v létě jsme o tom hlasovali, ovšem na plenárce k tomu zatím hlasování neproběhlo. Rada probíhá, neustále pokračuje v diskuzích. Hlavní architekti této oblasti se často nesetkávají, ovšem když se sejdou, tak na těch jednání většinou jde do velkému pokroku. My jsme vyprovokovaly mnoho kvalitních diskuzí s odborníky v této oblasti, pokud jde o design, kategorie těchto eh, rekreačních plavidel, využití pro různé typy námořních aktivit, podmínek a tak dále. Já si myslím, že na základě naší jednotky pro Eh, analýzu dopadu se nám povedlo dosáhnout opravdu velice užitečné zprávy. Stimulovali jsme užitečnou rozprávu na straně rady, to bylo naším záměrem a těšíme se na konečný výsledek. Máme v podstatě dohodu všech těch zásadních změn, které jsme požadovali i u těch drobných věcí, kromě designu kategorii, očekáváme ještě dvě další jednání technického charakteru 6. a 25. 3. A doufáme, že trialog eh, proběhne na začátku května. Já věřím, že do, do té doby dosáhneme dohody u všech těchto aspektů. Jsou nějaké dotazy k tomuto tématu? Na mě. Tak, pak tady mám ještě zprávu za paní Lgrip. Grip ale nevím, jestli pan Šváb se k tomu nechce vyjádřit. Chcete to tedy uh, zmínit jménem paní Lgrip? Já jsem se tím také zabývala, sledovala jsem dlouhé předsedám samozřejmě všechna eh, ta jednání. Dobře. Takže vám poskytnu zprávu, informace od paní Grip. Třetí, respektive první trialog o Eh, přepracování celního kodexu bylo pod vedením paní L. Grip. Je to jeden z projektů, pro které eh, jsme dostali mandát minulý měsíc. Jsou tady určité komplikace s tímto tématem, především kvůli harmonogramu. Ten harmonogram je velice napjatý, protože datum pro eh, vstup nebo nabití účinnosti má být v červnu. To znamená, že to musíme projednat na plenárním zasedání co možná nejdříve. Takže zatím je opravdu velice mnoho práce, ale zase je to velice složité a eh, komplikované téma. Měli jsme minulý týden eh, trialog, velice konstruktivní, kde jednotlivé instituce prezentovaly svůj postoj eh, k tomuto tématu a nastolili jsme taková hlavní témata, u nich je třeba dospět k dohodě. Hlavním prvkem přepracování tohoto návrhu je to, že je třeba, aby to bylo v souladu s Lisabonskou eh, smlouvou, eh, pokud jde o akty eh, v přenesené právomaci a prováděcí akty. To jsou vlastně takové základní texty, také se je třeba určit, které texty nebudou spadat pod přenesené pravomoci. Rada se tím hodně zabývá, ale je to opravdu velice zásadní věc, kterou je třeba pod, probrat do podrobna. A jedna z věcí, o které jsme diskutovali, je to, že by byl určitý základní rámec, kde bychom se dohodli, samozřejmě s všech politických eh, výsad, které máme, a na tom se tedy momentálně pracuje. Potřebujeme konzistentní eh, přístup k tomu přepracování, jak mi tady napsala paní Elogrip. Naše výsady, respektive výsady všech institucí musí být řádně zohledněny a je třeba dosáhnout dohody mezi institucemi. Dále eh, se jedná o využití dočasného zacházení s dočasným skladováním v celních eh, řízeních. Je tady hodně věcí, které se týká technologií, eh, to je například rozsah působnosti informačních technologií, výjimky, testování, pracovní program a přechodná ustanovení. Eh, pak tady jsou zajímavá Eh, ustanovení o vzájemném uznávání autorizovaných hospodářských subjektů, které potom mají nárok na výhodnější zacházení v celním řízení. Je tedy třeba si říct, jak se to bude fungovat, jaké budou jeho přínosy, jak se bude vzájemně uznávat. Pak tady jsou ustanovení týkající se původu zboží. To by mělo být v tom základním aktu, ale na tom jsme se zatím s radou neschodli. To je jedna z nejproblematičtějších otázek. Pak tady je časové omezení e, dluhů a rozšíření rozhodnutí týkající se e, poskytování informací v nových oblastech, jako je ohodnocování. To jsou věci, o nichž se diskutuje. Myslím, že souhrn nebo syntéza paní Legripové by byla taková, že obecně máme pocit, že eh, Rada a parlament mají obdobné cíle, ale je třeba se shodnout na tom konkrétním znění. To samozřejmě vyžaduje hodně technické odborné práce. Eh, někdy to rada chce mít v jiných částech návrhu než my, ale myslím si, že nakonec se nám podaří dospět k nějakému kvalitnímu změní, které naplní ty politické cíle. Část té práce na technické úrovni jsme eh, delegovali tak, aby se zajistilo, eh, že všechny formulace budou správné. Nicméně existují tady některé velice zásadní rozpory mezi radou a parlamentem, o nichž se bude dále jednat. Eh, momentálně se snažíme je tedy řešit co nejdříve. Řekli jsme ale irskému předsednictví zcela jasně, že máme omezené zdroje. A pokud jde o návaznost eh, jednotlivých kroků, pokud to bude považováno za vysoce prioritní, budeme muset na to přiřadit eh, tedy další lidi, tak abychom to všechno stihli včas. Je tedy třeba ještě tyto všechny otázky dořešit. Taková je tedy současná situace. Má k tomu někdo nějaké dotazy, pane Švábe? Ne. Paní Ruile, prosím, máte slovo. The one remark to support your, uh, uh, Jedna poznámka. Já bych jenom podpořila to, co jste říkal. Abychom mohli eh, tu práci odvést dobře, musíme se eh, zabývat harmonogramem. Menší frakce mají samozřejmě problém eh, v té jedné oblasti, jako je celní unie, eh, udělat více technických zasedání nebo technických jednání. Mm, takže musíme sledovat i průběh v jiných oblastech, ale každopádně jinak se chceme podívat na to, aby ta práce dopadla dobře. Dobře, ještě někdo něco dalšího? Dobrá. Takže vám mnohokrát děkuji za účast a rád bych vám připomněl, že příští schůze proběhne 20. Eh, března od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30 a následující den 21. března taktéž. Rád bych požádal všechny poslance, já vím, že jich tady je nemnoho, ale eh, zejména koordinátoři a představitelé politických frakcí, zajistěte prosím eh, eh, plnou účast ve čtvrtek odpoledne. Někdy je tady taková tendence eh, v poměrně slabé účasti ve čtvrtek odpoledne. Je to jednoznačně dáno v kalendáři. Já vím, že lidé rádi utečou brzy na víkend, ale uvědomte si, že potom začínáme až ve středu v 9. Musíme začít pracovat jiným tempem teď, eh, když jsme měli jednání eh, od úterka do eh, oběda, do čtvrtka oběda, teď to není možné, vzhledem k omezení na tlumočení a hm, náklady na tlumočení, takže máme problémy jsem vůbec někoho dostat ještě tak odpoledne. A zpravodaje, takže tohle je přesně eh, dáno předem harmonogramem a prosím zajistěte, aby vaši poslanci tady byli. Já jsem si jistý, eh, že až se setkáme zítra s koordinátory, eh, zítra od 3, tedy od 6, abychom plánovali svou strategii pro zbytek volebního období, zejména k těm hlavním otázkám. Tak tohle je jedna věc, eh, kterou bychom eh, mohli eh, také řešit a já jsem tohle chtěl říct i na tomto veřejném zasedání. Děkuji vám za dotazy a těším se, děkuji tlumočník, končím se 20.